Pan Demastros bohužel se nemohl dostavit, má jiné důležité úkoly, proto je mi velikou ctí, že poprvé v životě smím předsedat zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu a jestli se dopustím nějakých chyb eh, v této roli, tak prosím eh, mě předem omluvte. Na pořadu jednání máme nejprve přijetí našeho programu. Vy jste jeho návrh dostal 11. května a nemáte-li žádné námitky, považuji pořad jednání tímto za schválený. A nyní sdělení předsedy a ty jsou následující během dnešního setkání. Eh, používáme 16 jazyků, co se týče eh, jazyků. Těmto jazykům můžete naslouchat. A zároveň se naše setkání vysílá na internetu. A budeme i elektronicky hlasovat, takže budete potřebovat své hlasovací karty. Rád bych kolegy poslance informoval o tom, že zítra ve 3 hodiny odpoledne 15.00 náš výbor se setká s účetním dvorem v 5G3 a tohoto setkání se zúčastní i předseda parlamentu pan Buzek a místo předseda bude předsedat tomuto, nebo bude moderovat toto zasedání mezi členy účetního dvora a naším výborem a následovat potom bude další schůze v místnosti PSH, to bude neformální setkání, recepce, kam jsou pozváni všichni účastníci té předchozí schůzky. Po těchto oznámeních předsedy Přistupme ke schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech 28. února, 21. a 22. března a zápisu z 28. března 2011. Tyto zápisy jste také dostali předem, jestli nemáte nic proti tomu a jestli mi nezdělíte své námitky do konce tohoto zasedání, i tyto zápisy budeme považovat jako obvykle za schválené. A nyní bod číslo čtyři, jmenování člena účetního dvora. Jak všichni víte, švédské orgány vybrali pana Hance Gustava Pesberga za člena účetního dvora a to v souladu podle platných pravidel před zvolením tohoto kandidáta musí náš výbor vyslechnout tohoto kandidáta. Stala se chyba, my o tomto novém členu Četního dvora nebudeme eh, hlasovat během květnového plenárního zasedání, ale během červnového plenárního zasedání a po dnešním slyšení náš výbor vypracuje návrh a já tak nyní dám slovo panu Hanci Gustavu Vesbergovi, který eh, stručně představí eh, eh, své myšlenky a nápady a vy můžete potom klást otázky. Děkuji vám, děkuji za příležitost se s vámi setkat. Nebudu znovu opakovat celý svůj životopis, takže jenom několik nejdůležitějších bodů. Je mi 59 let, takže již pracuji v tomto oboru již více než 30 let a pracovala jsem v, nejrůzně, v nejrůznějších sférách, jak ve veřejné, tak v soukromé. Asi polovinu svého pracovního života jsem strávil ve veřejném sektoru a druhou polovinu v sektoru soukromém. ve Švédsku je poměrně neobvyklé přecházet z veřejného do soukromého sektoru a zpět, ale já si myslím, že mě to obohatilo o pracovní zkušenosti. Aktivně se podílím i na politickém životě, to už asi 15 let. A jinak jsem pracoval spíše jako státní úředník, to znamená mimo politiku, protože podle mého názoru státní úředníci se nemají do politiky míchat. Ten přechod od veřejného do soukromého sektoru a zpět mi poskytl řadu cených zkušeností. Myslím, že jsem eh, střídáním pracovních profesí eh, velmi získal. Eh, mezi oběma sférami veřejnou a soukromou je řada rozdílných i podobných rys, eh, rysů, ale některé eh, aspekty jsou eh, společné. Za prvé zaměření se na ekonomiku, efektivitu a účinnost, dále na odpovědnost a konečně na transparentnost a otevřenost. A na dobře zvolené a definované objekty. Myslím, že většinou si veřejná sféra vede lépe v otázkách transparentnosti a otevřenosti, zatímco sféra soukromá eh, je lepší eh, při stanovování správně nastavených a dobře nadefinovaných cílů. Jak vidíte z mého životopisu, mám dlouholeté zkušenosti v oblasti managementu, byl jsem ředitelem a náměstkem ředitele byl jsem i generální eh, ředitel jednoho vládního úřadu a v nedávné době jsem fungoval také jako eh, státní tajemník na řadě ministerstech. Myslím, že nejdůležitější asi je to, že jsem byl i státním tajemníkem švédského premiéra. Eh, ve všech těchto manažerských pozicích jsem měl příležitost eh, aplikovat ty důležité faktory, o nich jsem právě hovořil. A rovněž jsem eh, zjišťoval, jak důležitá je kontrola, interní i externí. Jsem rovněž přesvědčen o eh, významu evropského projektu a o tom, jak důležitou úlohu sehrává Evropský účetní dvůr Eh, ve vybudování nebo ve, eh, v posilování důvěry veřejnosti v Evropskou unii. Eh, budu-li jmenován členem Evropského účetního dvora, myslím, že přispěji kritickým pohledem na vrcholné manažery veřejných financí díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti managementu. svými zkušenostmi přispěji k práci účetního dvora a e, v té práci účetního dvora spatřuji řadu důležitých aspektů. Potřebu e, pro e, jasné a dosažitelné politické cíle, nezbytnost zajistit odpovědné vynakládání evropských finančních prostředků, nezbytnost posílit efektivitu a účinnost vynakládání finančních prostředků a tak zajišťovat ochranu peněz daňových poplatníků a samozřejmě souhlas, souhlasím i s potřebou a, posilovat evropské hodnoty. Evropský účetní dvůr musí mít a má strategii maximalizovat eh, obecně úlohu kontroly a auditu a zajišťovat efektivitu eh, co nejlepším využíváním finančních zdrojů. Považuji tuto práci za velice důležitou, která vyžaduje spolupráci jak Evropského účetního dvora, tak parlamentu, vnitrostátních parlamentů a vlád. Děkuji vám a nyní budu ochoten odpovídat na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane Vesberku, za to, že jste nám sdělil své představy a nyní dám slovo paní Ayala Sender, která si vezme slovo jako první. Ona je zpravodajkou pro tuto tematiku a poté dám slovo dalším řečníkům podle seznamu. Děkuji, pane předsedo. Já i vám přeji hodně úspěchu protože poprvé předsedáte a také chci přivítat pana Vesberga na slyšení a mm, mm, mm, s velkým zájmem jsem si přečetla životopis, ale je tam taková eh, novinka pro účetní dvůr a to je, že vy i máte eh, vojenské zkušenosti eh, z sektoru tedy obrany, vy jste byl i na ministerstvu obrany, kromě tedy dalších rezortů, které jsou stejně zajímavé. Také, i tam, také bych chtěla <clears throat> poděkovat eh, za mm, to, že ve své profesní kariéře mm, máte tři důležité momenty. Za prvé, vy jste zahájil eh, eh, kampáně za vstup Švédska do EU a to Eh, vy jste, eh, eh, vy jste sice, já jsem také se mě velkých eurofilů, tak já jsem ráda, že jste to byl právě vy, který jste pracoval na tom zájmu o vstup do EU. A teď bych se chtěla zeptat <clears throat> v souvislosti s vašimi odpovědmi. A mm, já jsem si provedla taková šetření, jako to děláme vždycky. Za prvé, když eh, se eh, ptáme, a vy jste odpovídal v tom dotazníku parlamentu, takže kdy eh, jste byl předmětem odsouhlasení, souhlasu. Takže vy jste řekl, že vy jste byl i výkonným ředitelem Svazu průmyslu ve Švédsku a že mm, já se vás ptám, zdali ta vaše zkušenost, vy to uvádíte jako e, zkušenost manažerskou, tak já se ptám, zdali, e, jak jste to prováděl, zdali vy jste to skutečně dělal přímo v průmyslu, byl jste v průmyslovém podniku, anebo jste byl nějakým nezávislým konzultantem. A dále, vy hovoříte, že jste pracoval ve vládě, v kabinetu premiéra a já se ptám, zdali jste tehdy měl možnost, vy říkáte, že jste se hodně angažoval do příprav a do <clears throat> odsouhlasování rozpočtu vlády. Tak se ptám, zdali také jste eh, měl příležitost i <clears throat> akceptovat to, co my pořád požadujeme, a to jsou ta národní uještě, uještění, ty DASy o čerpání vlády. Zdali vy jste eh, se Eh, podíl na přípravě těchto DASů, a, eh, protože to je takový požadavek našeho parlamentu vždy, aby vlády členských států certifikovaly, tedy podepsaly takové národní prohlášení o věrohodnosti v tom smyslu, že potvrdí, že ty peníze byly správně vynaloženy. Také bych se vás chtěla zeptat eh, v souvislosti mm, s, s krizí a jejím zvládáním, protože vy eh, jste eh, se eh, vy, mm, Pardon, to byla otázka, to byla krize tedy s, tehdy s tsunami, kdy hodně Švédů bylo na místě a v této katastrofě a vy jste tehdy se zapojil do krizového managementu a já se ptám, zdali vy máte nějaké tedy náměty, jak třeba zavést flexibilnější nástroje, třeba eh, když veřejná moc eh, musí použít veřejné prostředky a řešit podobné krize, aby se efektivněly použití. Dále i eh, já když jsem četla si o vás informace, o vašich zkušenostech politických a manažerských, tak já bohužel neumím moc švédsky, ale anglicky se ve Stockholm News z minulého roku, z dubna minulého roku, tak tam eh, je celá řada článků nebo zpráv o problémech ve vaší straně. A především v souvislosti s takovými obviněními z defraudací hlasu, tedy kupovali jste údajně hlasy a podobně. Takže teď v té vaší nové roli víte, že je velice důležité, aby takové pochybnosti byly rozptýleny, takže můžete nám vysvětlit, proč v dubnu 2010 eh, se v tisku objevila ta obvinění eh, eh, vaší strany. A v říjnu 2010 vy jste i opustil, podal jste demisi, rezignoval jste z kabinetu premiéra. Můžete nám to tedy vysvětlit, co se stalo? Jaká je vaše verze těchto faktů? Děkuji összegyűjtünk néhány, eh, we can collect eh, some questions. Ano, takže my nejprve schromáždíme otázky a poté eh, budete mít možnost odpovědět na otázky. Nyní paní, pan Markakis. Děkuji. Vy jste zajímavým kandidátem pro účetní dvůr, protože jste se pohyboval mezi soukromým a veřejným sektorem. Máte opravdu velice působivý životopis. E, Naposledy jste působil v centru švédské politické moci. Já nečtu švédské noviny na rozdíl od své španělské kolegyně, takže nevím přesně, co se tam odehrálo, ale vy jste zažil a viděl mnohé, protože jste velice zajímavý kandidát. Proč o tom hovořím? Sám jste mluvil o tom, že efektivita a účinnost výdajů Evropské unie jsou pro vás důležitým tématem. A v této souvislosti vám chci položit následující otázku. Vy jste člověk, který zná soukromý sektor a efektivitu tam, ale znáte také dobře politickou oblast. Jaká je podle vašeho názoru budoucí role Evropského účetního dvora, zvláště co se týče vyhodnocování výkonnosti, to znamená správného používání a efektivního používání prostředků, tedy té evropské přidané hodnoty? Evropská komise bude od příští roku zveřejňovat hodnotící zprávu a jakou vy vidíte v této souvislosti roli účetního dvora. Děkuji. Fianer képviselő úrnak adom meg a szót. Já teď dám slovo panu Fial. Och eh, tack Håg Westberg. Eh, jag tar mig friheten att tala svenska nu vi råkar ha en svensk kandidat. Eh, já eh, budu hovořit mateřštinou, protože mě eh, určitě přímo bude rozumět, předpokládám. Takže tři otázky. Proč? Chcete se stát členem účetního dvora? Jaké jsou vaše důvody? Jaká je vaše motivace, jinými slovy? Jaká jsou vaše očekávání od této funkce? A potom hodně hovoříte o efektivnosti výdajů a o nedostatečných kontrolách. Říkáte nám, že eh, Evropská unie by měla efektivně zpravovat peníze daňových poplatníků. Ale nemyslíte si, že i účetní dvůr by měl být efektivnější? Co si o to myslíte? Já nevím, jak hodláte eh, pracovat na eh, evropském účetnictví, ale já se ptám, jak ta vaše zkušenost eh, může přispět k tomu, že zefektivníte eh, práci účetního dvora. A především, víte, nedávno Švédsko rozhodlo, že se zdrží, nebo vy, pane Vesbergu, Ehm, mm, jaká je vaše pozice vůči EU, protože zase to Švédsko není takovým velkým eurofilem. Tak jak vy vidíte pozici Švédska? Protože nedávno se zdrželo. A co si myslíte eh, třeba i o tom, že třeba některým evropským institucím by se neudělovalo absolutorium? Thank you, chair. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Pane Pesberku, myslím, že máte skutečně pozoruhodný životopis, ale jako bývala hlavní účetní Evropské komise a s tím, že jsem byla auditorkou i ve veřejném i soukromém sektoru, mám takový dojem, že vám schází zkušenosti s auditem ve vašem životopise. Vzhledem k tomu bych se vás chtěla zeptat, jestli jste eh, četl nedávnou zprávu, kterou eh, návrh, návrh eh, zprávy o věrohodnosti DAS, jestli jste ji četl a co si myslíte, jaký chápete? Je to stanovisko pozitivní anebo negativní? Protože pro nás v Evropském parlamentu, který má Um, uh, vyslovit absolutorium, je velice důležité moci se spolehnout na vážnost stanoviska Evropského účetního dvora. Proto je podle mého názoru velice důležité, aby každý nový člen účetního dvora uh, pochopil dosah a význam uh, prohlášení o věrohodnosti neboli DASu. Geyer úr jelezte még, hogy egy kérdést szeretne föltenni. Pan Gajer se také chce ještě zeptat a potom dám slovo panu Vesbergovi, který se bude věnovat těm otázkám. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já, moje otázka je variantou toho, co se ptala paní kolegy Adriásen. Mě nečiní obavy, když na účetním dvoře budou také členové v jejich životopisu není zahrnuté to, eh, že jsou auditory nebo mají auditorskou minulost. Může to být i osvěžující, když eh, členy účetního dvora jsou i lidé z jiných společenských sfér. Nicméně, v posledních dvou letech našeho funkčního období jsme viděli mnoho kandidátů a byla to menšina, kdo měl minulost jako auditor a zajímalo by mě, nakolik podle vašeho názoru by měla mít účetní dvor vnější expertizu, která nesouvisí s auditem a kolik členů účetního dvora by měla být jasně z hlediska životopisu podle vašeho názoru auditory. Děkuji, dámy a pánové, a já dám nyní slovo panu Bezbergovi. Děkuji vám. Za prvé, co se týče té otázky o tom mém absolutoriu, když jsem byl eh, generálním ředitelem. To byl nezávislá auditorská firma, která vydávala zprávu o takzvané Federaci švédského průmyslu a udělili mi po oba dva případy plné absolutorium. Já jsem první rok byl eh, generálním ředitelem a potom druhý rok po krátké období čtyř měsíců, kdy tato organizace ještě existovala a potom fúzovala s jinou organizací. Po, v obou dvou případech mi udělili plné absolutorium. Druhá otázka se týká mé práce jako e, státního tajemníka e, v úřadu premiéra a o tom, co si myslím e, o DASu. Víte, že Švédsko se staví pozitivně k DASu a to je samozřejmě správné. Myslím, že to odráží otevřenost a transparentnost švédského systému v tomto ohledu. Eh, teď ta otázka týkající se systému řízení krize. Já jsem neměl na starosti tento systém, když vlastně došlo k té katastrofě, to byla jiná vláda, ale eh, po vyhodnocení té krize se ukázalo, že eh, úřad premiéra naléhavě potřebuje nějakou, nějakou složku pro řízení krizí, která neexistovala v době, kdy nás ta krize postihla. Eh, byl to závěr učiněný na základě toho, že jsme nereagovali dostatečně rychlé, nečekali jsme tu krizi. Skutečnost, že v jeho východní Asii se nacházelo tisíce švédských turistů, ta eh, vládě zcela unikla, ten systém eh, reakce na krizi nebyl zaveden, proto se vláda eh, rozhodla zavést nějakou složku pro řízení krizí a mně jako státnímu tajemníku připadl úkol to zorganizovat. A proto jsme zorganizovali takovou organizaci, která by fungovala 24 hodin 7 dnů v týdnu a bude sledovat všechno a rovněž jsme úzce spolupracovali eh, s Evropským systémem řízení krizí, krizového řízení. Vytvořili jsme takový systém, řekněme, něčeho, jako jsou informátoři, i když ne doslova, rozumíte mi, prostě eh, vytvořili jsme systém, aby bylo možné upozornit, když se děje něco Eh, nekalého. Náš systém je relativně decentralizovaný, vládní úřady mají relativně samostatnou odpovědnost za to, že správně zareagují v krizi, ale podle nás bylo především nezbytné zavést tu kontinuální monitorovací složku, která by neustále dávala pozor na to, co se děje. A eh, tím jsme posílili naši akceschopnost pro dobu, když by vypukla jakákoliv krize neočekávaně. Uh, problém peněz nikdy nevyvstal, protože naš, naše analýza uh, krize s tsunami nebyla uh, chybná kvůli tomu, že bychom bývali neměli peníze. My jsme měli prostředky, prostředků dost. My jsme jenom nebyli schopni je účelně a nezbytně využít. A bývalo by tehdy bylo nutné jmenovat jednu osobu, která by za tu odezvu nesla zodpovědnost. Posléze švédská vláda otestovala své schopnosti eh, eh, tedy ustát krizi mnohokrát, i když ne nikdy v takových událostech stejně velkých jako byla tsunami, byla to prasečí chřipka před méně než rokem, kdy jsme eh, se jako vláda osvědčily a potom byly menší události, ku příkladu silné bouře a podobné přírodní katastrofy. Systém pracuje slušně a já musím upřímně přiznat, že jsem na něj velmi hrdý. Další otázka se týkala těch e, údajných obvinění z podvodu a eh, voleb. Dovolte, abych se k tomu vyjádřil obšírněji, protože si uvědomuji, že není snadné se dostat ke všem skutečnostem, když čtete pouze švédské noviny. To obvinění znělo takto. V primárkách ještě před volbami eh, na regionální eh, úrovni, to se nazývá Landstings Election, to znamená regionální volby, tam padlo obvinění, že jsem umožnil podvody v, ve sčítání hlasů po těch primárních eh, volbách v mém volebním obvodě. A já jsem se měl tohoto dopustit v primárkách v roku 2001. V roce 2001 se žádné primárky nekonaly. Ty primárky pro tyto regionální volby, o které jde, se konaly v roce 2002. Takže eh, někdo se musel někde opravdu zásadně splést. Za druhé, já sám jsem v těch volbách nekandidoval. Já jsem tehdy nekandidoval vůbec nikam po minimálně 10 let, takže mě by bývalo z toho nic neplynulo. Já jsem veškerá obvinění opřel a stále tvrdím, že mi Eh, nebylo známo, že by v těch primárkách došlo k jakýmkoliv podvodům, že já jsem rozhodně se žádných takových podvodů neúčastnil a že rozhodně jsem neumožnil, aby k takovému podvodu došlo. Další otázka se týkala úlohy Evropského účetního dvora při kontrole výkonnosti. Stručně je třeba říci, že já stále ještě nejsem členem Evropského účetního dvora, ale domnívám se, nebo na základě mých zkušeností, jak z veřejného nebo soukromého sektoru, vím, že eh, činnost auditorů, která se zabývá absolutorium, je nesmírně důležitá, zvláště pro parlament. Všechny důležité informace, které potřebujete, abyste mohli absolutorium poskytnout, na něm závisí, ale eh, audit výkonnosti ve veřejném i soukromém eh, odvětví jsou stále důležitější. Chcete-li za své peníze dostávat odpovídající hodnotu, chcete-li chránit peníze daňových poplatníků, chcete-li přidat evropskou hodnotu k tomu, jak vynakládáte prostředky. Podle mého osobního názoru je audit výkonnosti stále důležitější a bylo by velice dobré, kdyby se do této oblasti podařilo převést více zdrojů. Já jsem eh, toho tolik o Evropském účetním dvoře nepřečetl, ale ty zvláštní zprávy, které jsem četl, byly velice důležité, právě tohoto se týkaly a Myslím, že by bylo dobře se tomuto typu auditu věnovat více. Na druhou stranu si myslím, že by nebylo správné snižovat eh, význam absolutoria a DASu. To by dobré nebylo. Tento problém vyřešit znamená zvýšit efektivitu Evropského účetního dvora. To je asi ten nejdůležitější úkol i, řekněme, mé práce jako jeho člena a řekl bych všech jeho členů. A já teď přejdu do švédštiny, protože další otázka padla švédsky. Kristof. Pan eh, Filner se mě ptal, proč jsem se rozhodl ucházet se o funkci člena účetního dvora, proč jsem akceptoval nominaci. O tom bychom Kristoferem mohli hovořit dlouze. Ale <clears throat> co je nejdůležitější určitě, je, že já eh, se dlouhodobě eh, domnívám, že evropský projekt eh, je nejdůležitějším projektem mm, v poslední doby. A já i jsem hodně byl proto, aby Švédsko vstoupilo do EU. Já si myslím, že e, nyní tedy ale jsou zde určité problémy e, v Evropě a to je nedostatek důvěry především. <clears throat> důvěry občanů. Občan nemá ani důvěru v ekonomické prostředky, které má Evropská unie a nemyslí si, že se využívají co nejlépe by mohli. A zde asi role účetního dvora je zásadní, aby se znovu nastolila tato důvěra. Pokud budu jmenován a do funkce, tak bych chtěl využít eh, své 30-leté zkušenosti k tomu, abych přispěl k posílení důvěry občanů. Otázka efektivity. Již v jedné odpovědi jsem řekl, že audit výkonnosti eh, používání finančních prostředků, to je zásadní. A je třeba asi tomu věnovat více zdrojů. Všechny organizace <clears throat> musí neustále zlepšovat vlastní výkonnost. A v tomto ohledu účetní dvůr není výjimkou. Eh, účetní dvůr se musí snažit eh, ty své správní eh, výdaje přesunout, režijní správní výdaje přesunout na audity, na tu kontrolní činnost. A rozdělení do těch jednotlivých vlastně senátů nebo komor podle typu činností to hodně přispělo, ale tady určitě organizačně lze udělat ještě další věci, ale to ukáže budoucnost. Pokud jde o ujištění typu DAS, víte, že zde při hlasování se Švédsko zdrželo. Tam se ptáte se proč. Poněvadž DAS to je mm, vlastně taková kvitance, takové potvrzení. A my chceme ale ukázat, že bereme práci účetního dvora vážně. A pro nás přidaná hodnota Evropy a je mm, to úplně zásadní. A teď nyní přijdu do angličtiny. Of course, I've... Uh, a já jsem nikdy jako auditor nepracoval. To z mého životopisu jasně vyplývá. Mohu ale nabídnout dlouhodobé manažerské zkušenosti. A této práci jsem se neustále setkával s auditory. Myslím, že někdo, kdo se zabýval eh, manažerskými otázkami dlouhou dobu, toho ví hodně o eh, efektivitě, účinnosti, úsporách a může značně prospět díky těmto zkušenostem nezapomínejme, že existuje řada odborných auditorů v Evropském účetním dvoru, s nimiž budu moci spolupracovat. A pak zde padla otázka o tom, kolik členů účetního dvora by mělo mít zkušenosti s auditem. Já se domnívám, že je správné, aby eh, velké množství členů účetního dvora mělo zkušenosti s auditem, ale nemusí je mít každý. Děkuji vám. Děkuji za vaše odpovědi. Vážení kolegové, ještě máme dvě další otázky a Dám tedy slovo paní Gresle a jestli ještě někdo další chce položit otázky mimo těchto dalších dvou. Je tady panem madam a paní Ayala Sender a potom pan Vesberg odpoví. Děkuji. Pane Vesberku, nás těší, když jsou zaangažovaní členové účetního dvora, kteří nepatří do skupiny auditorů, protože si myslím, že lidé, kteří pochází také od jinut než z oblasti auditu, mohou přinést cené zkušenosti. Švédsko je jedním z čistých plátců, tak eh, máte v této souvislosti nějaké oblasti, nímž se chcete věnovat, protože eh, Německo také patří do této kategorie a musíme se zodpovídat eh, našim členům. Vy jste říkal, že ty speciální zprávy jsou dobré, já je nepovažuji za dobré, považuji že nejsou, za takové, že nejsou dostatečně jasné a nepomáhají nám dostatečně. Možná by bylo lepší si některé z nich pročíst a poskytnout nám lepší informace o politikách v těchto zprávách a postarat se o vyváženější zprávy tak, abychom s, s nimi také mohli lépe pracovat. Děkuji. Děkuji a nyní mám slovo paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za odpovědi, které byly velice užitečné, ale ještě bych chtěla eh, rozpracovat eh, tu věc týkající se těch národních eh, prohlášení DAS eh, eh, ohledně spolufinancování, protože Švédsko je jeden z členů, který je pro, ale já se ptám tedy, když jste byl ve vládě, tak kolikrát eh, eh, švédská vláda podepsala eh, takový DAS týkající se spolufinancování. A za druhé, v souvislosti mm, s, s těmi daty, je pravda, že vy říkáte, že v roce 2010 eh, byla zveřejněna ta obvinění, která se týkala událostí v roce 2001. Vy jste říkal, že ty volby byly v roce 2002, ale podle vašeho životopisu, tak vy jste byl eh, předsedou eh, stokholmské pobočky té umírněné strany, takže <clears throat> já akceptuji, co říkáte, že vy jste nevěděl, co se děje v té straně, a, ale Eh, proč tedy v roce 2010 jste opustil kabinet premiéra. A eh, v Dubnu eh, vyšly, vyšly najevo ty problémy a vy na podzim jste opustil kabinet vládu. I když v, v notě nebo v tom dokumentu dokonce i se Eh, ne, psala tedy kritika, která byla daleko menší na vás než na jiné politiky. A potom mm, ještě vy, když budete členem účetního dvora, tak eh, je třeba mm, si uvědomit, že my teď pracujeme na reformě a jeden z formálních aspektů, o které nám jde, je snížení počtu kolegia, jejich 27 teď, snížit to na, redukovat to na e, efektivnější, menší pracovní skupinu, která bude schopna přijímat rozhodnutí a která bude akceschopnější. A chtěla bych znát tedy, jaké vy máte zkušenosti z veřejného soukromého sektoru a co si myslíte o takové organizaci, která má 27 členů, kteří musí rozhodovat společně a e, nebylo by lepší tedy pracovat v redukovanějším počtu a podle vás, jaký ten počet by byl efektivní? Um, Děkuji. Já se domnívám, že ten počet 27 je vysoký. Je to v zakládací smlouvě a není na účetním dvoru do toho nějak svými rozhodnutími zasahovat. Já jsem si jist, že by účetní dvůr mohl mít méně než 27 členů. Já sám nejsem prozatím ještě odborníkem na jednací řád vnitřní pravidla Evropského účetního dvora, jistě by to bylo možné, ale zase to není na mém rozhodnutí, to je na rozhodování a úvaze parlamentu a rady. A když se vrátím k té otázce těch obvinění z podvodu, ano, máte pravdu, byl jsem předsedou té uměrněné strany stokholmského regionu v té době, ale neúčastnil jsem se eh, ve volbách, nebyl jsem, nekandidoval jsem. Mně osobně by z toho bývalo nic dobrého eh, nevzešlo. Eh, vy říkáte, že jsem nevěděl, co se dělo upřímně musím říci, já si vůbec nemyslím, že by bývalo došlo k jakémukoliv podvo- podvodu během těch primárek. Neexistují žádné důkazy, nikdy jsme žádné neobjevili, nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo k jakémukoliv podvodnému jednání a já si skutečně myslím, že žádné podvodné jednání nebylo. Ale co mohu říci s absolutní jistotou, že já jsem se žádných podvodů nezúčastnil a žádné jsem neschvaloval nebo neumožnil. A, děkuji. A... Proč jsem rezignoval z úřadu premiéra? No, na to odpovím jednoduše. Je tady Eh, totiž otázka věku. Když eh, loni eh, vláda nastoupila, tak mi bylo 58 let. Já jsem toho názoru, že když pracujete v takové důležité funkci jako státní tajemník premiéra, takže by bylo dobré, aby tento úřad zastávali celý, po celé funkční období. A v mém případě by mi bylo potom ke konci toho funkčního období 62, což si myslím, že pro státního tajemníka je to hodně let. To už je vysoký věk. Ale je tady další otázka. Když odejdete jako státní tajemník v 62, tak máte velice Eh, malou naději na to získat nějakou jinou práci. Ve švédských poměrech to také. Já si myslím, že je to veliký problém. Já myslím, že by bylo dobře se na věk dívat z jiného úhlu pohledu. Myslím, že bychom věk měli považovat za nahromaděné zkušenosti, ale zase já to nerozhoduji. Proto jsem tedy se vzdal své funkce velice přátelsky, jsem o tom informoval premiéra, pomohl jsem mu ještě v tom přechodném období eh, jak si najít následovníka za mě. Děkuji vám. Takže jsme se dostali k závěru tohoto slyšení a, a t, následovat bude schůzka za zavřenými dveřmi. Prosím, aby všichni ti, kteří nemají právo zde být přítomni během e, tohoto uzavřeného zasedání opustili tuto místnost, takže teď si dáme dvě minuty technickou přestávku a prosím, aby všichni, kdo to nemají být, odešli. Most uh... Igen. Az lesz, hogy eh, ki kell választani két képviselőt. Sorsolunk, vagy kiválasztunk? Sorsolunk. Sorsolunk.